Dámy a pánové, přátelé, kolegové, začneme. Prosím. Okay. Sorry. I can start immediately. Omlouvám se a již opravdu mohu začít. Bod číslo jedna pořadu jednání před námi je dvoudenní eh, zasedání a pokud nikdo nemá žádné výhrady, je eh, náš pořad jednání schválený. Takové výhrady nejsou, nemám pro vás ani žádné sdělení a s výjimkou jednoho Vzpomínám si dobře, a vy byste si též měli vzpomenout dobře, 21. února jsme měli slyšení k pozměňovacím návrhu eh, k plynu budeme mít toto slyšení a toto jsme právě připravili. Bylo to 21. listopadu před, eh, před eh, měsícem, před dvěma měsíci a je to tež obsahem našeho zápisu z jednání. Zápis z jednání z tohoto minulého jednání z listopadu budeme považovat tento zápis do konce schůze za schválený, pokud nejsou žádné najímky. Bod číslo čtyři, veřejné slyšení na téma budoucnosti politiky obraného průmyslu, jak víte, je to celkem nová myšlenka, nová představy a moji kolegové poslanci z výboru SEDE a také z, výboru eh, pro obranu a bezpečnost podvýboru se pustili do diskuse o obraném průmyslu, protože tyto politiky v oblasti obrany a bezpečnosti so, spadají do pod výbor AFET, výbor pro zahraniční e, záležitosti, ale ta, ten, ty průmyslové aspekty spadají do naší působnosti, jsou tedy v rukách výboru ITRE. A my tedy máme na starosti e, v, tomto směru všechny s průmyslem spojené aktivity. To je pro nás zásadní věc. Děkujeme za to, že jste přišli. Naším hlavním zpravodajem jem eh, tady je, ten je přítomen, budeme diskutovat k stě, mm, o těchto věcech v rámci zprávy, ale předtím představím naše dva řečníky k tomuto klíčovému novému tématu a to jsou naši hosté, profesionálové a odborníci, kteří připravují také mm, E, návrh komise o evropském e, průmyslovém obraném průmyslu a prvním legislativním e, výstupem Evropského obraného fondu za, na příští MFF vznikne tedy legislativní návrh komise nového programu a ten bude obsahovat i výzkumný program v oblasti obrany. Hlavním výborem podle eh, pravidla 55 je rozpočtový výbor, protože se jedná o rozpočet, rozpočet ale také výbor SEDE, výbor pro obranu, který, jak si zpracovává tu obecnou myšlenku, rozpočtový výbor řeší ty rozpočtové otázky. A vítám tedy zpravodajku paní Francoise Grostet a pan González Pons za rozpočtový výbor předložil eh, stanovisko. Je tady pan González <clears throat> Pons, není zde zatím. Eh, doufáme, že se dostaví později. A pan Pasku, který je zpravodajem pro stanovisko eh, na základě mm, článku 54 či pravidla 54, ten zde zatím také není. Pak je zde zástupce výboru regionů v oblasti obrany pan Tule. Ten je zde. Na diskusi máme <clears throat> původně 30 minut a máme zde dva odborníky, kteří by měli na eh, úvod hovořit pouze 10 minut, protože by měla následovat diskuse, protože v té je lepší potom vysvětlit věci, je to neformálnější způsob diskuse. Naším prvním řečníkem je pan Jan Pí, pan Jan Pie který je generálním sekretářem ASD, Asociace obraného leteckého průmyslu v Evropě. My se velmi spoléháme na toto, eh, na evropské odvětví eh, vesmírného obraného průmyslu a chceme je podpořit. Proto předávám kolegovi bezodkladně slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Jsem rád, že zde mohu být za naší asociaci, abych pohovořil o programu ED. EDIDP. Eh, obecné schody v radě bylo dosaženo loni v prosinci a nyní parlament připravuje svoji zprávu. Já nebudu hovořit o těchto jednotlivých dokumentech, ale pokusím se zdůraznit několik klíčových věcí, které z pohledu vlastního odvětví jsou spatřovány jako velmi důležité. Předtím, než budu hovořit o, o samotné své prezentaci, prezentaci zmíním, eh, co je naše asociace obraného a vesmírného eh, čeleteckého průmyslu. Je to více než tři tisíce firm z východu, západu, jihu i eh, severu. Máme 24 národních asociací ze 16 členských států Evropské unie a pak jsou to také členové z Norska a Turecka. Vedle toho je tady 50 nadnárodních společností společností, které jsou přímými členy eh, naší asociace. Ti představují, ty jednotliví členové, ty národní asocie představují vlastně největší počet těch eh, eh, malých a středních podniků a jsou zde zastoupeny i menší země, mezi které patří Polsko, Švédsko, Nizozemsko a další země, protože to znamená, že zastupujeme tedy i ty malé a střední soukromí a podniky, to znamená, je to široký záběr všech těch eh, eh, podniků, včetně geografické působnosti. my podporujeme obraný fond a jednotlivé jeho rozpočtové kapitoly, výzkumný program i eh, program rozvoje průmyslu. Proč toto podporujeme? Protože Eh, náš průmysl, evropský průmysl je konkurenceschopný, máme špičkové výrobky, které jsou nejmodernější a jsou konkurenceschopné eh, nadnárodně, mezinárodně. To je díky investic, které jsme učinili v minulosti, ale do budoucnosti toho až tolik nemáme. Nemáme eh, připravené nové technologie, abychom zůstali konkurenceschopností. Navzdory tedy vynaloženým prostředím prostředkům nemáme efektivní trh a musíme tedy budoucnost technologií řešit v mnoha klíčových oblastech, protože vidíme, že v oblasti vyzbrojení a Eh, obraného eh, vojenského potenciálu, potenciálu jsou velké nedostatky. Bez nových programů nebudeme mít konkurenceschopnost dlouhodobě, nebudeme schopni zůstat na čele technologií a nebude možné zachovat si dovednosti a kompetence, které obraný průmysl má. Uh, a jakmile dojde ke ztrátě těch kompetencí, bude obtížné je znovu vybudovat a je tedy nutné i z tohoto pohledu eh, se zaměřit tímto směrem, protože i ekonomika jako taková by mohla ztrácet pro celou Evropu. Jsou tedy nové programy klíčové, ale ty nové programy jsou často velmi finančně náročné, pokud by měly být prováděny na národní úrovni, pokud jde o komplikované obrané systémy. Ani jeden členský stát si nemůže sám dovolit budovat tyto programy a k tomu musíme tedy spolupracovat. Nejde jenom o ta finanční omezení, ale eh, ta interoperabilita je důležitá i z jiných pohledů, protože snižuje náklady na jedné straně víme, že eh, spolupráce v této oblasti není jednoduchá, ale přesto je klíčová, pokud máme něčeho dosáhnout. EDIDP, EDF a další programy mohou tedy zajistit e, velký, velkého pokroku. Samotný fond má potenciál umožnit přeshraniční spolupráci, posílit spolupráci v oblasti technologických mode, technologického pokroku a tedy dosáhnout strategické autonomie v důsledku této spolupráce. Investice a rozvoj jsou klíčové, protože překročí to údolí smrti, to znamená to údolí mezi výzkumem a trhem. A v této oblasti mnoho projektů již skončilo, protože nebyl dostatek financí či snahy o harmonizaci. Proto tedy pro, podporujeme program ED, IDP, ten musí být ambiciozní, uh, musí ukázat, že skutečně je zásadní a proto je třeba ten rozpočet z 500 milionů na rok 1920 zachovat a na, e, k tomu potom by měl následovat e, rozpočet 1 miliarda v následujících letech. To je e, rozpočet, který je nutný, přes něj, pod něj nesmíme jít a pokud bude schválen, můžeme skutečně dosáhnout zvýšené spolupráce a špičkového výzkumu Nejde o to, kolik se utratí, ale jde o to, jak se ty peníze eh, vynaloží. Musí to být eh, efektivnější a účinnější vynakládání fondu. Eh, to znamená také konsistentnost mezi jednotlivými programy na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských zemí. Je třeba mít holistický přístup, tedy na, v oblasti výzkumu i v oblasti rozvoje průmyslové politiky. Plánování plánování investic musí být koordinováno s národními plány a doplňovat se vzájemně, nesmějí jít proti sobě. Pokud budeme mít žádat, žádoucí mechanismy, dosáhneme, budeme schopni dosáhnout i e, příslušného pokroku. A dále jak můžeme dosáhnout určité změny. Nejde tedy o to, aby to bylo dostatek peněz a jak, byl, jak jsou efektivně vynaloženy, ale také na co se vynaloží. Musí to být eh, rozvoj takového potenciálu, který může dosáhnout určité změny technologické i operativní činí. Musíme stát v centru a tak, abychom zajistili proces, který najde, využije ty potřeby jednotlivých členských států, eh, vydefinuje, které potřeby je eh, potom třeba řešit ve spolupráci. Eh, evropské peníze musí být investovány do evropského průmyslu. To je důležité z ekonomického a bezpečnostního hlediska. A co znamená evropský průmysl? Založení firmy v EU je jednou podmínkou, ale ale to není dostatečné. Je třeba zajistit, aby ty financování skutečně posílilo technologické kapacity v EU, eh, a aby mm, tyto finance zde zůstaly, ty aktivity zde zůstaly a o to se snažíme i v legislativním procesu a budu se k tomu asi vracet i v eh, části věnované otázkám a odpovědím. Uh, Eh, efektivita a inkluzivita financování evropské by mělo eh, dosáhnout ke všem článkům celého toho řetězce, velké, malé i střední podniky a všude po Evropě by měly mít stejný přístup po, k financování. Ale nemůžeme uh, uh, přitom uh, spochybnit efektivnost těch programů. Je potřeba, aby bylo zachováno uh, průmyslové vůči postavení a aby zde byla odpovědnost na celém tom řetězci. Produkty mohou být konkurenceschopné jenom pokud jsou konkurenceschopní všechny články toho řetězu a o to musíme všichni usilovat. EDIDP musí tedy spolu, eh, vést k přeshraniční spolupráci, ale musí se snažit také o to, aby zde byla technologická a průmyslová logika, aby to nebylo motivováno národní příslušností. Eh, nejde tady o komerční trh. Našimi eh, zákazníky jsou jednotlivé státy jako odběratelé obraných eh, výrobků a je potřeba rozhodovat o výborech a je eh, k tomu eh, mít tedy zásadní eh, závazek těch odběratelů, těch států, protože pokud firma toto nemá, bere na sebe přílišné riziko. To je eh, velmi známá specifická charakteristika našeho odvětví a kterou musíme, musí i evropské programy a evropské politiky zohlednit pro samotný rozvojový program to znamená, že financování pro způsobilé náklady a celkové financování eh, musí být neseno členskými eh, státy. Eh, zvláštnosti jsou i v oblasti vývozu a duševního vlastnictví a musí přitom být zachována suverenita jednotlivých členských států při vývozu vlastnictví pro průmyslových práv by mělo však zůstat v Evropské eh, unii, tře i když dojde po, eh, ke změně vlastnictví subjektu. Rozhodnutí o exportu by měly být eh, zase na straně členských, účastnických členských států. A na závěr velmi stručně poslední poslední průsvědka. Tady se mohu říci, že jsme zcela kompetivní, že Celkové výdaje při jejich agregaci jsme druhým největším trhem na světě, ale přitom postupujeme eh, podle jednotlivých států a nestáváme se globálním lídrem. Nemáme žádný budoucí trh a velmi málo se připravuje. Je eh, potřeba změny, abychom dosáhli eh, větší konkurenceschopnosti. Proto podporujeme fond a i výzkum, program výzkumu a stávající návrh ED IDP, který je politicky, koncepčně i finančně krokem ku předu. Děkuji. Eh, děkuji vám za váš velmi zajímavý projev a za vaše návrhy. A já bych teď rád dal slovo dalšímu řečníkovi, což je pan Jakub Landovský, náměstek ministra obrany České republiky. A já bych chtěl ještě připomenout eh, všem našim členům, že v první části tohoto slyšení tady máme zástupce jak soukromého sektoru, ale také zástupce členských států. Takže tady eh, uslyšíme pohled jednoho z těchto členských států. Teď se dostáváme k programům rozvoje který bude připravovat Evropská komise ale také k programům výzkumu, což bude legislativní návrh v rámci víceletého finančního rámce. Takže eh, v té druhé části potom o všech těchto věcech budeme hovořit také se zástupci vědeckých institucí nebo výzkumných institucí. Takže ta druhá část bude mnohem více věnována té eh, vědě, inovacím a technologiím. Teď v té první části tady máme, to už jsme měli tedy pohled soukromého sektoru a teď tady máme jednoho zástupce českého státu České republiky. Máme tady pana náměstka. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, pro mě je velkou ctí, že tady dnes mohu vystoupit před tímto výborem a že mohu hovořit o současném vývoji a budoucnosti Eh, evropské průmyslové politiky v oblasti obrany, a to z pohledu České republiky, což je jeden malý členský stát. Já jsem eh, původně, když jsem přijel do Bruselu, měl dojem, že očekávání spojená s touto legislativou jsou téměř hmatatelná, velká. Nejde to hodnotit pouze objemem peněz, které na tuto politiku budou vynaloženy, ale jde také o to si uvědomit, jak bohatá je ta historie těchto iniciativ v Evropské unii. Už od 50. let, od toho prvního plánu francouzského premiéra Reného Plevena. Od té doby se ale změnilo mnoho. Musíme si uvědomit, že hrozby, kterým čelíme, jsou teď velmi odlišné, než to bylo v 50. letech. A my musíme zajistit, aby ty vojenské možnosti, které máme, odpovídaly těm hrozbám. A když se eh, podíváme na eh, současnou politiku a bezpečnostní situaci, tak víme, proč je potřeba eh, být připraveni. Musíme mít strategii, ta musí reagovat na ten globální vývoj. Aby to bylo úspěšné, tak musíme to propojit s tím současným obraným rámcem v Evropě, který vytváří především NATO. Kdykoliv hovořím o vztahu mezi EU a NATO, tak tím většinou mám na mysli dvě věci. Jednak je to ta doplňkovost a jednak je to kredibilita. Ta doplňkovost eh, může fungovat, pokud eh, tyto organizace si dobře rozdělí svou práci. A ta kredibilita, tedy důvěryhodnost, eh, se musí odvíjet od toho, kolik vojenských výdajů členské státy jsou ochotny na tyto účely věnovat. No, ten první nezbytný krok spočívá v tom, abychom řešili některé z těch problémů <clears throat> přijímání eh, té globální strategie Evropské unie. A ta původní iniciativa ve formě EDAP nás vedla k tomu, abychom formulovali úplně nové strategické cíle. Jde o to, abychom měli co nejkvalitnější technologie pro naše ozbrojené složky přes to, že dnes je jak produkce, tak i ta kapitálová bonost velmi roztříštěna ve členských zemích. E, o to už mluvil můj kolega. Nicméně tato plánovaná průmyslová konsolidace by také měla vést k lepší ekonomické efektivnosti. Ale potřeba si uvědomit, že musíme vědět, co přesně s těmi vojenskými možnosti naše armády mohou e, dělat a co k tomu budou potřebovat. PESCO je tedy velmi dobrá iniciativa na úvod a měli bychom naše zdroje vynakládat co nejefektivněji, což znamená, že bychom měli vynakládat, měli vynakládat na technologie, které budou interoperabilní a budou více kompatibilní, než tomu bylo v minulosti. A musíme si přiznat, že ještě pořád jsme tomu daleko, že se ještě pořád nepodařilo vytvořit konsolidovaný průmyslový základ v Evropě. Proto bychom potřebovali mít jednotného konsolidovaného zákazníka a jednotného uživatele. Musíme tedy velmi pečlivě zvážit, jestli chceme rozvíjet náš obraný průmysl jenom proto, aby byl silnější, nebo jestli chceme, abychom měli eh, pro tento průmysl také větší jednotný trh. A na tomto rozhodnutí se bude, eh, bude záviset, jak budou vypadat ty následné kroky. Eh, věci se již postupně vyvíjejí, musíme postupovat eh, eh, postupně. Bude se to vyžadovat podporu všech aktérů, tak aby se do toho také co nejlépe zapojili jak malé velké podniky, tak i midcaps v EU. Jak tomu bylo už v tom původním návrhu, to je nezbytné. A Česká republika velmi rezolutně podporuje jak EDAP, tak i PESCO. Obě tyto iniciativy Eh, eh, vítáme, už jsme se připojili k několika projektům v rámci nich a už teď jich je více než deset. náš obraný průmysl postupně se zvětšuje, ať jde už o počet i velikost těchto eh, podniků a jejich zisky. Je to velmi exportně orientovaný segment našeho trhu. Náš export v této oblasti v posledních čtyřech letech se téměř zetrojnásobil a mezinárodní spolupráce je tedy pro nás eh, nezbytná. Musíme vytvářet eh, přístup eh, pro ty současné dodavatelské řetězce a získávat přístupky na nové trhy. <clears throat> Větší spolupráce tohoto sektoru by mohla vést i k větší spolupráci našich ozbrojených složek. Náš eh, obraný průmysl je z 90% soukromně eh, vlastněný, takže si uvědomujeme, že musíme mít eh, dobře vyvážený přístup, který bude odrážet jak potřeby našich odborných složek, tak to musí být i výhodné pro naše podniky. Očekáváme, že Evropská unie vytvoří legislativní rámec, který umožní naplnění obou těchto cílů. Definice tohoto eh, sektoru znamená, eh, že ten podnik musí mít eh, přibližně 250 zaměstnanců. Nicméně v řadě případů naše podniky už přerostly tento, toto omezení, ale přitom je evidentní, že nikdy nebudou moci soutěžit s, s takovými obry, jako je Airbus, BAE nebo K, KMW. A proto vítáme tu novou kategorii midcaps, tu střední váhovou kategorii, která by také měla získat podporu z EDIDP. Podobně jako malé a střední podniky, které jsou definované v Evropské unii. Takže my musíme mít jasnou a inteligentní strategii, abychom s tímto obraným eh, promyslem mohli dobře komunikovat. My z toho titulu máme eh, podpornou strategii, kterou si myslíme, že bychom mohli aplikovat na celou evropské úrovni. Myslíme si, že tento obraný průmysl je strategický průmysl, se kterým nemůžeme nakládat podobně jako s jinými eh, oblastmi. Je to eh, součástí celého obraného ekosystému, proto si to zasluhuje svou vlastní politiku. <clears throat> Nechceme eh, ohrozit podnikatelské aktivity tohoto sektoru, ale měli bychom mít nějaký vliv na to, jakým směrem se tento průmysl bude ubírat. A je potřeba také definovat zájmy primárních uživatelů. Myslíme si, že eh, už eh, jsme udělali kus práce, že postupně začínáme plnit ty stanovené cíle, jako spolupracujeme se státy, jako je Slovensko, Itálie, Německo, Španělsko nebo Rakousko a také eh, vedeme diskuzi o tom, jak mít co Eh, nejspravedlivější a nejtransparentnější podmínky pro ta kritéria, eh, kvalifikační kritéria. A samozřejmě, že bychom si rádi vyslechli, co se o tom myslí eh, poslanci Evropského parlamentu. Tím končím a jsem samozřejmě ochoten zodpovědět na všechny vaše otázky. Thank you for your... Děkuji vám za vaše poznámky. A já, eh, pokud dovolíte, bych rád zahájil naši diskuzi. Mm, chtěl bych dát slovo naší hlavní zpravodajce paní Françoise Krostet. Děkuji, pane předsedo. A přede obraného programu, na kterém pracujeme v tomto parlamentu, myslím si, že je důležité zaměřit se na excelentnost. To tady říkal generální tajemník asociace Aerospace and Defense, který, které musí být pozbuzovány v tom, aby hledali novou spolupráci s jinými evropskými partnery. Hovořili jsme o malých a středních podnicích, našeho know-how a našich technologií. A to je obzvláště důležité. Já si tedy kladu otázku protože jsme hovořili o evropských podnicích. Podniky v oblasti obrany a zahraničních investic. My jsme hovořili o evropském podniku, o definici evropského podniku. To bude také předmětem. Děkuji. Paní zpravodajko. Asi tady nemáme nikoho z výboru pro rozpočet, protože to je tedy předkladatel stanoviska na základě pravidla 54. Stejně tak je to i u výboru SEDE. Zpravodaje tady nemáme, nebo tady navrhovatele, ale máme tady zástupce ze SEDE. Ne, ten teď slovo nechce, později, dobře. Takže slovo mají teď zástupci politických frakcí, pan Poche za SD. Poledne, eh, vážený pane předsedo, vážená Evrop, skutečně evropské eh, vlastníky. A také možná důležitá otázka na závěr, v jakých oblastech obrané politiky je spolupráce na evropské úrovni jednodušší a ve kterých je naopak mnohem komplikovanější. Děkuji. Tak ten největší problém je v tom, že členské státy nevynakládají dostatek peněz na své eh, vojenské složky. A některé z nich to pravděpodobně budou vnímat jako eh, výmluvu pro to, aby nemuseli utrácet své vlastní peníze na svou armádu. Takže. Děkuji, vážený kolego. A dalším řečníkem je pan Butekofer za zelené. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Poslouchal zákazníka v hospodě, který celý den pil na účet podniku a teď v zakázkách, kterou přijal tento parlament eh, už eh, před lety, ale pořád ještě není uplatňována. Konkurence komerční logika. A právě toho chtěla dosáhnout směrnice o veřejných zakázkách. A místo toho ale ušetřit 200 25 až 100 miliard ročně. Takže tady chci navázat na to, co říkal pan F. Není přesně to, co potřebujeme. Když hodnota, kterou teď dostáváme za naše peníze, je tak strašně nízká. Proč neusilujeme o větší konkurenceschopnost pomocí fúzí a centralizace? Možná by to bylo vhodnější, než jen dále rozhazovat peníze. A moje druhá otázka na vás. My v tomto parlamentu máme několik stanovisk, která souvisejí s určitými kategoriemi zbraní, například zbraně hromadného ničení, eh, ochuzený urán a tak dále. My bychom rádi na to navázali. Veškeré peníze, které obraně, nebo tedy na obronu vydáváme, by měly být eh, podmíněny tím, že to neohrozí současně uplatňované normy. My nechceme, aby peníze byly vydávány na zbraně a drony, než budeme mít eh, platný právní rámec. Souhlasíte s těmito stanovisky? A čové? budeme pokračovat eh, s tím roztříštěným trhem roztříštěnými zákazníky, anebo půjdeme cestou integrovaného trhu. A já bych rozhodně byl pro tu druhou Skutujeme. skutečně pomáhá, abychom se k tomu dostali. A jak můžeme posílit tento aspekt? Takže můžete nám pomoci identifikovat opatření, která by nás mohla posunout víc tímto směrem, abychom nejen utráceli peníze, na neefektivní... Mluvit česky, doufám, že tady pan náměstek z toho bude mít aspoň radost, že nemusí jenom poslouchat tu angličtinu nebo francouzštinu, <clears throat> ale <clears throat> takže k věci. Eh, myslím si, že zásadní otázkou, pokud chceme dělat společný výzkum, společný publiky, to znamená před stolety, se začaly tvořit společné normy. České normy, německé normy a ty se používaly v dalších státech oblasti obraného průmyslu mám dojem, že tyto normy postrádáme. Takže to je první věc. Druhá věc amerických motorů. Jak budeme, pokud tato firma získá nějaké prostředky, chránit know-how, aby bylo skutečně pro naše použití, protože je známé, že e, Spojené státy čas od času dělají takové drobnosti, potněšile, že pokud vyvážet na určité trhy. A to je velký problém. A tím se dostávám eh, ke druhé části. Eh, základní výzkum je třeba rozdělit na několik částí. Na jedné straně je to základní výzkum v materiálech. Já nemám modrou knížku, já jsem byl na vojně, takže vím, že je tam bum. Začíná to u pancířů různých vozidel, pokračuje to v různých materiálech u hlavní nejrůznějších střelných zbraní a pokračuje to například u ochranných pomůcek, které jsou používány třeba i policií, neprůstřelné vesty a podobně. Další, tedy technické řešení hardware těch zařízení. A třetí věc je software. Čili máme tady tři věci, do kterých bychom měli koordinovaně vkládat prostředky, protože jestliže každý stát vyvíjí svoje pistole, tak pochopitelně je to obrovské eh, Jsou sofistikované věci, například v leteckém průmyslu, kde už to není tak jednoduché. My třeba vyrábíme dveře od Airbusu, což je tak nejvíc, eh, nejvíc, kam jsme se dostali. Máme vynikající eh, lehké sportovní letadla, máme vynikající ultralighty, ale pokud se dostali, tam asi by se mělo napřít určité úsilí, a ještě jednou bych tady zdůraznil to, co už říkal kolega. Je strašně důležité, aby ty prostředky, které nejsou nějak osunivé, aby se dostali na ty malé a střední podniky, abychom neskončili jako například s pasivním sledováním. To je velmi dobrý příklad, jak to nesmí fungovat do budoucna. Děkuji. Thank you very much, colleague. Děkuji, vážený kolego. Pan Pasku navrhovatel stanoviska z výboru AFET. Vítejte ve výboru ITRE. Děkujte, děkuji. Rád bych řekl, že já jsem právě připravoval hlasovací seznam. Pak jsem zjistil, že čekáme stanovisko od navrhovatele, stanoviska tedy od výboru SEDE. Měli jsme 365 pozměňovacích návrhů, Připravili jsme 13 kompromisů, které pokrývají většinu pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Filozofie bylo podpořit iniciativu, ne ji zabít. Museli jsme tedy balancovat mezi na jedné straně tím, že bychom se drželi té strategické linie, tedy toho, že ta iniciativa musí být podpořena, ale také na druhé straně jsme museli dbát na to, aby z toho nebyl takový vánoční stromeček, abychom tam nedodávali různé věci, různé formulace, že by to potom bylo nesrozumitelné. Museli jsme tedy najít rozumnou rovnováhu. Některé pozměňovací návrhy se snažily zavádět předpisy, pravidla v oblastech, které nejsou předmětem této iniciativy, například vývoz zbraní. To už je regulováno, máme nařízení v tomto smyslu, takže si nemyslím, že bychom měli využívat těchto zadních vrátek k tomu, abychom ovlivnili nařízení, která existují pro jiné oblasti, jako je třeba tato. Jsou zde problémy, které se pořád ještě snažíme dořešit. Doufám, že zítra předložíme dobré řešení. Jinak jsme vedli diskusi se stínovými zpravodaji na velmi dobré úrovni. Známe jejich stanoviska, konzultovali jsme to s nimi a těšíme se na zítřejší hlasování ve výboru SEDE. Děkuji. Děkuji. Kolega Gajer, také z výboru AFER. Prosím. Eh, eh, výdaje, trošičku se to jednu dobu zpomalilo a nyní to zase narůstá. To znamená, v jiných regionech světa se eh, investuje do obrany a také do vývoje a výzkumu. A jak se toto potom vztahuje k Evropě. Když tedy přežijeme tím, že se má evropské země jako prodejce, jenom pouhé prodejce, je potřeba vždy se zaměřit na bezpečnostní politiku té země, která vždy chce být eh, eh, silným hráčem v tom daném regionu, chce si budovat vlastní eh, politiku a vlastnicí, vlastní technologickou základnu a chtějí tedy technologické transfery. Když jim pomůžete v tomto, tak jste vítáni, ale nej nejde jenom o ten prodej, vždy tam je techno, technologický transfer. A když chcete eh, přežít a vyvážíte do eh, země, tak vlastně se dostáváte do situace, že tam se stanou vašimi budoucími konkurenty. Co s tím? Jedině to, že budete na domácí půdě vést vý, eh, výzkum a vývoj, abyste byli eh, jaksi napřed. Eh, jak to tedy řešit? My nejsme schopni to řešit. Nejde o to, že jenom eh, se spoleháme na nějaké peníze zvenčí. Když porovnáme evropské, evropské finance do výzkumu, tak jsou mnohem menší, tedy veřejné finance, než v jiných regionech. Pokud jde o fragmentaci trhu, o tom se též hovořilo, já e, souhlasím, nebo souhlasím s tím, že to skutečně nefunguje a že směrnice o veřejném nákupu měla zajistit lepší fungování. My se domníváme, že ta směrnice je dobrá, ale implementace nebyla úspěšná, nebyla tak efektivní a my se o to snažíme, tlačíme na lepší implementaci. Více konkurence by jistě e, napomohlo tomu řádnému chování a ta změna chování musí vzejít ze strany členských států. Nemůžeme říci, že to je jenom na odvětví, aby byli, aby mm, jak si sami s tím přicházeli. Nemůžeme mít více modelů helikopter, než máme samotných zákazníků, čili musí být ta změna chování na straně odběratelů, to znamená států samotných členských států. A tady vlastně vstupuje do hry EDIDP. Pokud budeme mít fragmentovaný trh, a to bylo moje původní vyjádření, jsme konkurenceschopní. Co znamená konkurenceschopní? Znamená to, že můžeme eh, dodávat takové, takovou vybavenost eh, dnes eh, a ozbrojeným silám v Evropě. Ale to jsou všechno investice, které jsou z minulosti do výzkumu a vývoje. Nic se nepřipravuje a nebudeme, pokud nebudou nové, no, nové vývojové programy, pokud nebudou vznikat nové generace technologií, nebudou, nebude mm, ten nic v budoucnosti a budeme přicházet o ty eh, o tu ty kompetence, tu kvalifikaci, kterou máme, protože tady budeme vlastně ztrácet ty dovednosti, které máme a bude eh, eh, to snižovat v důsledku toho i aktivity jednotlivých eh, firm. Takže jedna miliarda, která by měla být určitým motivačním, motivační pobídkou, to se nám nezdá příliš mnoho, když se celkově investuje 190 miliard. Nejde o ty peníze jako peníze které, kterými by rostl ten samotný průmysl. My budeme ehm, velmi rádi dodávat to, co ozbrojené složky eh, chtějí u nás a ne, budeme rádi, mm, jak si nebudeme, rádi budeme, když nebudeme eh, závislí na eh, vývozu, ale bohužel to tak z hlediska poptávky nefunguje. Rozvojový program, ten program ED IDP, který je program, který by měl na pomoci lepší spolupráci, eh, která by byla tudíž přinášela kvalitnější eh, eh, produkty, více hodnoty za každé utracené euro. Co takzvaná způsobilost. To zde bylo řečeno. Eh, pří, eh, příjemce musí být založen v EU, aktivita musí probíhat v EU, nesmí tady být žádná omezení třetí stran, pokud jde o technologie a jejich eh, využití, pokud je tedy technologie díky té aktivitě vyvíjena, pokud je to subjekt, který je vlastně neevropským vlastnitem, vlastníkem a musí být zajištěno nešíření informací, ochrana informací. E, to znamená, že vlastnická práva k duševnímu vlastnictví musí zůstat v EU, e e, průmyslová práva musí být zachována a takto by ten mechanismus měl vypadat. Odkud se ty peníze vezmou, eh, není to otázka na mne, to je spíš otázka na rozpočtový, rozpo, ti, kteří připrav, na ty, kteří připravují rozpočet, pokud chceme motivovat projekty spolupráce, které budou skutečně účinné a budovat to, co Evropa potřebuje, je eh, potřeba mít dostatek peněz. Eh, eh, proto jsme měli tu skupinu odborníků, která podpořila komise a snažila se zjistit, jaké by měly být ty hladiny finanční, které by byly žádoucí Eh, a ta čísla byla řečena, která jsou proto nezbytná. To by však muselo doplňovat to, co investují samotné členské státy, takže by to nemělo znamenat potom snižování těch výdajů na straně členských eh, států. Nesmíme přijít ani o tuto eh, složku financování. Mm, pokud jde o to, do jaké míry je ten náš trh komerčním trhem, tady můžeme v mm, mm, různě hovořit o tržních podmínkách v obraném průmyslu, ale my se nijak nepodobáme běžnému komerčnímu trhu. Za prvé, eh, státy vlády jsou eh, eh, jedinými odběrateli a za druhé jsou to také ti, kteří rozhodují o tom, zda můžete vyvážet. A eh, pokud máte schválení licenci k vývozu, tak to neznamená, že to jde kamkoliv do eh, eh, světa, že tam můžete vyvážet i třeba do těch zemí, které vám schválili. To je docela zajímavé. Když se podíváte, kam jednotlivé země vyvážejí, vidíte tady jasné odraže, odra, odra, odraz toho, jakým způsobem funguje zahraniční politika, kdo koho podporuje. Takže tržní podmínky nefungují v obraném průmyslu a obra Evropané musí zaplatit za tu úroveň obrany, kterou chtějí. Chcete, to je tedy základní otázka, chcete, aby e, e, evropské armády byly vyzbrojeny evropskými, evropskými zbraněmi a evropskou výzbrojí, anebo má e, tato výzbroj jít z Ameriky, či z Ruska, či od jinut. Děkuji. A plus to souvisí v tom druhém případě s vytvářením pracovních sankcí. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji vám. Jste tady. Budete tady. Pořád na tom pódiu v té druhé části, takže možná budete moci vystoupit i během té následující diskuze. Teď se tedy dostáváme k té druhé části který je výzkumníkem eh, a má na starosti tedy výzkum a inovace v oblasti míru a bezpečnosti. Dá, vám vám 10 minut. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych se s vámi podělil eh, o úvahy o tomto programu. Já budu velmi upřímný a nezávislý. Mám zde tři takové kategorie připomínek. První spočívá v tom, že z mého pohledu EDIDP je to nejlepší, co se evropskému obranému průmyslu stalo v posledních letech. Za druhé, jsem toho názoru, že tento program je rozhodně v souladu s evropskými smlouvami. O tom nemám žádné pochybnosti. A za třetí jsem si jistá, že ta cesta, na kterou jste se rozhodli vydat, je dlouhá a bude také náročná. Bude od vás vyžadovat trpělivost a také obezřetnost. Jak jsem říkal, EDIDP je to nejlepší, co se stalo evropskému obranému průmyslu už za dlouhou dobu. Za prvé proto, že tento program je v rukou evropských úřadů, komise a parlamentu, kteří jsou jediní schopni prosadit svou vizi obecného evropského zájmu, což je něco jiného než nejmenší společný jmenovatel zájmu členských států. Je to proto, že tyto orgány přijímají svá rozhodnutí většinou. Vytvoření společné obrané a bezpečnostní politiky na konci roku 2017 ukázalo, že členské státy nejsou pořád seriózní, pokud jde o evropskou obranu, že se tak jenom tváří. Navenek se snaží ukázat, že Evropané jsou jednotní, ale není tomu tak. A také se snaží ukázat eh, evropským občanům, že jejich vedení se zabývá obranou kolektivně, ale není to pravda. To tež platí pro koordinovanou, eh, koordinované hodnocení obrany, takzvanou kart. Ty cíle, které zde zkoumáme, nemohou být eh, nezávisle posouzeny, protože nebyly ještě definovány. Doufám, a já jsem velkým obhájcem eh, evropské obrany, že se dobře postavíte vaší povinnost je postarat se o evropskou obranu. Druhý důvod, proč si myslím, že EDIDP je dobrou zprávou, je ten, že přistupuje k trhu obrany ne ze strany nabídky, jako směrnice z roku 2009 o veřejných zakázkách v oblasti, v oblasti obrany, ale jinak ze strany poptávky. To znamená, že dává na stůl peníze a nejenom pravidla což je takzvaný game changer. Pokud jde o soulad se smlouvou, tak tady budu velmi stručný. Nechci, aby toto slyšení bylo něčím nudným nebo nějakou právní přednáškou, tak jsem sepsal takovou právní analýzu, který, kterou jsem předal vašemu předsedovi a kterou jsem také zveřejnil na svých internetových stránkách, abyste si mohli ověřit tu právní argumentaci. V každém případě vás chci upozornit na to, že v demokracii na sebe každý musí vzít svou zodpovědnost. Političtí rozhodovací činitelé se nemohou skrývat za právní stanoviska, aby jednali nebo nejednali. Samozřejmě musí se poradit s právníky, musí se poradit také s odborníky, pokud to potřebují, s takovými odborníky, jako jsem já, ale především musí jednat, musí jednat bez obav, protože jediný, kdo je schopný říct, co je podle práva, tak v právním státě je soudce. To znamená, pokud některý z vás má pochybnosti ohledně souladu programu se smlouvami, tak ať se obrátí na Evropský soudní dvůr. Já žádné pochybnosti nemám, takže jsem vypracoval tu právní analýzu, ale pokud budete mít právní otázky, milé rád zodpovím. A teď se dostávám ke třetí poznámce. Musíte být velmi trpěliví, protože vytváříte základy domu, který bude dostavěn až za 15 let. 15 let, to je čas, který průběžně uplyne od zahájením akce v oblasti výzkumu, v oblasti obrany a produkcí nějaké vojenské kapacity. To znamená, že i ty nejmodernější, například stíhačky, které jsou dnes eh, v provozu, byly vymyšleny před 15 lety, nejméně před 15 lety. To znamená, že ty produkty, které jsou teď zkoumány v laboratořích, eh, budou vyráběny a budou z nich tedy ty vojenské kapacity až za 15 let. Proto je nutné, aby ty základy, které vystavíte, budou dostatečně silné, ale také flexibilní. A tady se musíte vyhnout třem léčkám. Je třeba vzít v úvahu všechno to, co předchází obraně, to znamená plánování obrany. Jednou ze zvláštností tohoto výzkumu je, že je orientován, protože v oblasti obrany neděláme výzkum pro výzkum, ale proto, abychom vyprodukovali potřebné technologie k těm kapacitám, které budou potřeba k tomu, abychom mohli čelit hrozbám. Existuje tedy strategická cesta, kterou evropské instance musí jít od začátku až do konce, pokud chtějí být efektivní. Zatím tomu tak ale není. Na jedné straně máme globální strategii a určitou úroveň ambicí a na druhé straně máte plán rozvoje kapacit Evropské agentury, Evropské obrané agentury. Obojí všem eh, chybí v Bílé knize. Pokud se ty politické cíle, kterou, které si Evropané vytýčili, pokud je vlastně nepřevedou do vojenských termínů, tak nebudou mít žádnou šanci těchto cílů dosáhnout. Jako říkal Seneca, neexistuje žádný příznivý vítr pro ty, kteří nevědí, kam plout. Máme například v rámci NATO, NATO Defense Planning Process. Pokud výzkum a vývoj v oblasti obrany nebude podmíněn plánováním obrany, tak to bude jenom taková soutěž krásy, která nebude k něčemu sloužit, jenom k tomu, aby politici mohli říct, že něco dělají. A proto váš parlament musí zahrát zásadní roli. Musíte vyžadovat nejen to, aby mezi EDIDP a byl vytvořen vztah, společně tedy s vývojem kapacit členských států, ale zároveň se jich musíte zeptat, eh, v čem ty jejich plány odpovídají evropským ambicím. A tím se dostávám k té další eh, léčce nebo k další problematice. Musíme si uvědomit, eh, že po výzkumu nastupuje další část, a to znamená plány zbrojení. My jsme říkali, že je to EDIDP, máme tam tedy D, D je tam za vývoj a ten musí tedy sloužit k vývoji kapacit. A ti, kteří si berou úvěry, musí dokázat, že členské státy jsou připraveny koupit jejich produkty. A to je skvělá věc, která velmi chyběla v předcházejícím evropském plánu v oblasti bezpečnosti. A třetí věc, musíme najít rovnováhu mezi zapojením průmyslových oblastí všech členských států a konkurenceschopností která velí, abychom zaměřili úsilí na ty nejsilnější průmysly. Je to velké pokušení, jak v Evropě, tak v USA. Každý tedy v tom nalezl svou část, ale musíme postupovat inteligentně, protože pokud budete duplikovat průmyslové kapacity, které už existují, tak ten lék bude horší než nemoc samotná. Neomezíte tím roztříštěnost průmyslového technologického základu v oblasti obrany nebo základny, ale mají mozky a mají výzkumníky. A proto je IDP tak eh, zajímavým programem, protože umožňuje propojit průmyslníky a výzkumníky. Můj závěr bude stručný. Pokud se Unie teď zapojuje do obrany, je to proto, že je zde nebezpečí a že občané očekávají, že je bude Unie chránit. Takže pokud eh, k tomu nepřistoupíme seriózně, tak to bude vypadat jako u Titaniku. Musíme se podívat eh, věcem opravdu do tváře. Poslední inovace, které měly důležitý význam, to byl radar a reakční letadla, to bylo v roce 1940. Dnes máme výjimečnou příležitost zachránit naši autonomii, naši nezávislost, naši svobodu. Jde tedy o přežití evropského projektu, protože pokud nebude Evropa chránit své občany, tak si občané budou klást otázku, k čemu Evropa vlastně slouží. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci a nyní přistoupíme k druhému řečníkovi a to je pan Ben Hayes Mimo mikrofon. Sorry, how's this? So thank you. Uh... Um, 18. Tady sedí mezi samými muži, takže ta genderová nevyváženost je možná také trochu uh, potvrzuje tu nevyváženost těch rozhodnutí v této oblasti. Transnárodní institut eh, je výzkumný institut eh, proti militární programu na výzkum v oblasti bezpečnosti. A z toho jsme se naučili velmi eh, zásadní lekce, které jsou ignorovány v té vaší současné diskuze, diskuzi. Dovolte mi, abych eh, také řekl několik eh, obecných poznámek o politické době, kterou tady teď někteří velmi cynicky zneužívají. Já si uvědomuji, že Evropská unie musí jak symbolicky, tak prakticky vypadat, že reaguje na Trumpa, na Brexit, na migraci a tak dále. Ale e, jsem přesvědčen také o tom, že Evropská unie a ta průmyslová obrana, e, průmyslová strategie asi nepovede k lepší obrané politice nebo k lepší bezpečnosti pro evropské občany. A za okamžik vysvětlím proč. Ale jako někdo, kdo velmi úzce sledoval e, to stírání hranic mezi bezpečností a válkou a mírem a tak dále, mě trochu překvapuje, že Evropská unie i nadále hovoří o průmyslu, o technologiích jako o alternament. Chce toto všechno přijmout během jednoho roku u věci, která má tak velké implikace a uvědomuje si ten tlak, eh, pod kterým již jste, také vzhledem k tomu nadcházejícímu světovému finančnímu rámci a Měl bych také dodat, že ty přípravné akce už byly spuštěny a přitom neexport, protože to znamená, že ty zbraně půjdou do rukou těch nejbrutálnějších a nejtvrdších eh, eh, režimů na světě. Eh, členské státy Evropské unie například exportovaly, nebo měly export 82 miliard euro těm nejbrutálnějším režimům. Také eh, mi přijde nevřitelné, že současně o tom přemýšlíte o tom, že chcete posílit nefungující etický kodex o vývozu zbraní, anebo jak říkal váš eh, zelený kolega, mluvíte o automatických eh, zbrojních systémech, které by se mohly vyvážet strategické autonomie. Možná, že většina z vás se vyzná v těchto debatách, máte s nimi svou zkušenost, takže v podstatě Eh, všichni zaujímáte tradiční stanoviska, což také odráží v těch eh, pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. A já se vám pokusím nabídnout, no, jsem v této budově byl před 12 lety, když ten program eh, se začínal vytvářet a kdy se na tom podělala celá skupina anonymních eh, osob, kdy se obcházelo rozhodování v parlamentu a kdy se spochybňovaly základní předpoklady tohoto programu. Takže eh, dnes žil demokratickou kontrolu a transparentnost v posledních deseti letech. Byl jsem v pracovní skupině Evropské komise, pracoval jsem také na těch etických eh, pravidlech, hodnotil jsem projekty pro komise a také jsem školil úředníky EU o těch zbraních dvojího využití. Eh, byl jsem také nezávislý projektů. A ten důvod, proč vám to všechno říkám, je to, že chci, abyste pochopili, že jsem konstruktivním eh, kritikem evropské politiky v této oblasti. Proč to bylo tak rychle schváleno tímto eh, parlamentem před asi 15 lety? Chtěl bych připomenout ty argumenty, které tehdy zazněly Tehdy nám bylo řečeno, že potřebujeme dotovat eh, evropský obranný průmysl, abychom nebyli závislí na eh, bezpečnostních technologiích z Číny a z Ameriky. Bylo nám řečeno, že musíme, no, že naše policejní složky a bezpečnostní agentury nemají nástroje, které potřebují pro to, aby mohly plnit své úkoly a že tyto investice jim dají to, co budou potřebovat. Stejně tak nám bylo řečeno, že musíme dotovat převod eh, vojenských technologií pro jejich civilní využití, tak abychom se mohli bránit hrozbám z migrace, terorismu a tak dále. Vlastně tak nám bylo, byla slíbená ta excelence, o které, eh, nebo ta špičkovost v tom výzkumu, o kterém mluvil pan předseda. To všechno nám bylo kdysi slíbeno. Když se na to podíváme dnes, tak by mě zajímalo, jestli někdo v tomto sále může nabídnout eh, nějaký převratný ke které eh, jsme dospěli za ty 3 miliardy eh, peněz daňových poplatníků. Možná, že mý kolegové na tom panelu na tom budou schopni, za to budou schopni odpovědět, ale já si myslím, že je to velmi výmluvné, že nejsme eh, schopni v této diskuzi poukázat na ještě několik poznámek a samozřejmě rád pojím na vaše otázky. Když jsem se začal podílat na těchto bezpečnostních výzkumných eh, programech v roce 2004, tak mi šlo hlavně o ten dopad na občanské svobody. Na to, že ta bezpečnost, ten přístup k bezpečnosti je čím dál tím více militarizovaný. Mám ještě větší starosti z něčeho jiného. A sice to, že ta celá věc byla obrovskou, obrovským plýtváním peněz. 3 miliardy peněz daňových poplatníků. Takže mám velké pochopení pro argumenty eh, toho britského poslance, který je ze stejné oblasti, jako jsem i já, který už teď odešel, protože se podívejte eh, na práci eh, příslušných agentur a já si myslím, že ta otázka, kterou bychom si teď všichni měli klást, je to proč Eh, došlo k tak obrovskému plítvání peněz daňových poplatků, by si v podstatě mohl určit agendu pro ty výzkumné programy, tak ty prostředky mohly využít jako opravdovou eh, ziskovou dotaci pro ty věci, které by dělali stejně. A mě trochu zaráží, že tady vůbec není nějaká diskuze o prioritách toho výzkumu. které by měly předmětem té podpory, kterou máte schválit. Za druhé, je tady absolutní nedostatek demokratické kontroly a transparentnosti. Žádné parla, žádná parlamentní účast při stanování těch priorit, žádný mechanismus, který by měl vyhodnotit, jestli ty projekty byly, naplnili to, co měli, jestli dosáhly nějakých inovací, jestli eh, eh, byly užitečné. Nikdo tyto otázky vůbec eh, neklade, pořád to mají být ta velmi obecná hodnocení v polovině Eh, té lhuty, vlastně se hovoří jenom o různých statistických údajích. A nemusíte se spolehat na moje údaje, můžete požádat komisi o eh, informace, protože eh, už bylo evidentní, že ty projekty vyplývaly z potřeb průmyslu a ne naopak. A v podstatě došlo k tomu, že ten ocas určoval, kudy ten kuň půjde a já si myslím, že je potřeba se stavět z principu proti této politice. Ale i pokud to pro mnohé z vás není možné, tak si myslím, že byste to měli zamítnout už jenom z toho, že to dává příliš mnoho rozhodovacích pravomocí eh, obranému průmyslu a neexistují tady žádné mechanismy pro vykonání, vykonávání demokratické kontroly, jak by si to tyto programy vyžadovaly a nevyhnutelně to povede k plítvání peněz daňových poplatníků, které by se měly využít jinde. Pokud podpoříte tuto spolupráci, tak by to komise měla přepracovat a měla by si nechat provést eh, analýzu opravdových potřeb a měla by to promítnout do těch priorit eh, a potom eh, uvolňovat ty prostředky tam, kde se to skutečně prokáže. Chápu, že už nemám dál času, ale Myslím si, že pouhé uvolňování prostředků na tyto účely rozhodně neprospěje ani EU, ani daňovým poplatníkům a rozhodně to nepovede ke splnění těch cílů, o kterých tady hovoříte. Děkuji, já jsem vás nechtěl utnout uprostřed té kritiky, tak jsem vám dal trochu víc času, ale dovolte mi, abych řekl, samozřejmě vám děkujeme za vaše poznávky, byla výborná situace, ve které se teď nacházíme, proto do naší diskuze, ale můžeme v tom pokračovat i poté až budeme probírat pozměňovací návrhy a určitě to můžeme zohlednit. Takže eh, děkuji vám za vaše vystoupení. A ještě abych eh, reflektoval tu genderovou nevyváženost, tak eh, mi do slovo, abyste vystoupila v této velmi důležité části naší diskuze. Euh, Pane předsedo, já tady budu opravdu v této věci velmi skromná, protože se jedná o velmi důležitou zprávu a já si myslím, že každý z členů tohoto výboru bude hrát důležitou roli, stejně jako já. Děkuji oběma řečníkům, panu Morovi a panu Hejsovi. Já mám otázku, ale ráda bych se ještě vyjádřila. Právě proto jsme aktivovali tuto součást evropských smluv eh, prostřednictvím PESCO, abychom eh, tím reagovali na to. Stačil eh, Putin, který s agresí začal v roce 2015 a byl to jeden z těch hybatelů, který dosáhl toho, že jsme se roz... Děkuji, pan Kohlíček. Já bych chtěl tady vyděšenému kolegovi z Německa říci, že pokud umí počítat, tak zjistí, že státy Evropské unie vydávají na zbrojení, na obraný průmysl řádově víc, než ten Putin, o kterém tady mluví, a Spojené státy, že dávají více než polovinu zbrojních rozpočtů celého světa. Tak to je jenom k tomu, aby chudák nebyl tak vyděšen z toho, o čem tady diskutujeme. A teď k těm příspěvkům. Eh, pan Mauro má pravdu, že Evropská unie má oprávnění, aby nějaký program v té oblasti výzbroje udělala. A pan Hayes má velice dobrou pravdu, že když už se ten program udělá, tak musí být kontrolovatelný a musíme být schopni vyhodnotit, jaké z toho přijdou výsledky. Bez ohledu na to, jestli byl nějaký pilotní program udělán nebo nebyl. A to je asi nejdůležitější, co by mělo být obsaženo v tom materiálu, o kterém tady mluvil kolega Paška, protože jestliže nějaký program Evropská unie rozvíjí, tak musí být jasně stanoveny cíle a musí být jasné, jak ty cíle, to dosažení těch cílů bude kontrolováno. Eh, pan Landovský tady říkal, že jsou určité oblasti, kde asi jsou státy Evropské unie schopny se dohodnout na jednotném postupu. Mohou to být eh, nejrůznější věci, které se týkají některých částí letectví a mohou to být některé části, které se týkají kosmického programu. Ale je třeba si uvědomit, že prakticky každý větší stát v Evropské unie vyvíjí vlastní osobní palné zbraně, každý stát Evropské unie vyvíjí některé své elektronické věci, ať už jsou to drony nebo další věci. A pokud by se podařilo alespoň některé tyto práce koordinovat a alespoň některé součástky, které se doposud dovážejí, nahradit jsou částkami v rámci Evropské unie, pak by ten program měl určitou hodnotitelnou cenu. A souhlasím s panem Hayesem, že nejdůležitější je pro zachování míru a bezpečnosti našich obyvatel mít dobré mezinárodní smlouvy a být schopen nikoli v armádními zbraněmi, ale jinými mechanismy zabránit terorismu jeho rozšiřování. Děkuji za pozornost. Thank you very much, Mr. Marta. Děkuji, pan Martin, děkuji a budu velmi stručný. Chci jen říct si našim hostům, že slova pana Gálera jsou závazná i jen pro něj. Mně je líto, že Spojené království se rozhodlo odejít článek 14, který doporučuje, aby programy byly schvalovány Evropskou komisí a odborníky, takže vidíte, tady nám o to také jde. A tady navazuji na to, co říkal pan Moro a já s ním souhlasím. Je na nás, politicích, abychom si stanovovali cíle a samozřejmě ty programy, budou, aby si tedy stanovoval cíle. S tím tedy, nebo v tom s vámi souhlasím. Ta, pane předsedu, aby naším jménem poprosil naše hosty, aby se s námi financování z veřejných nabídek, potřebujeme mít vlastní IPR a žádné dáme stoprocentní financování a průmysl bude vlastnit IPR, prostě takové jiné odvětví neexistuje. Takže z komerčního hlediska podpořili, aby obraný průmysl zasedal nejen v, rad- v koordinační radě Evropského obraného fondu, ale také v poradní, že dosud nebylo vydáno žádné ustanovení nebo návrh, který by těmto poslední výdajů na obranu tak eh, moje otázka je, kde přesně chce komise ty peníze utratit. Si vzpomínám, pane Galer, že před mnoha desítkami let, když někdo byl příliš živá diskuze, a teď pan Alexis z Evropské komise. TG Growth. Děkuji. A teď bych poprosil naše řečníky, jako první pan Moro. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím reagovat na všechny otázky. Začnu těmi, které mi položil eh, můj eh, spoluřeč. Za prvé, si plným právem klade otázku, proč neuspěl ten program eh, v oblasti výzkumu obrany. Z těch chyb se musíme poučit. Já jsem už v roce 2016, eh, když jsem pracoval na své výzkum, byl sice rozvinutý, nicméně ta fáze výzkumu členské státy nezajímalo. Tím vlastně už trošičku odpovídám na otázku paní zpravodajky. Program výzkumu v oblasti bezpečnosti byl neúspěchem proto, že tento výzkum nebyl orientován. A právě to, to jsou dva různé sporty. Tak odlišné, jako je fotbal a rugby. Pokud děláte výzkum v oblasti obrany s tím, že chcete vytvářet pracovní místa, s tím, že chcete přinést tu sladinu domů, jak říkali američtí senátoři, no tak to prostě vůbec nedělá. Se zaměřili na plány rozvoje kapacit. A pokud máte nějakou roli, kterou v tom musíte sehrát, tak je to ta role, že musíte tlačit na evropské instituce, žádat, aby vydali bílou knihu, aby ty politické cíle, jestli jde o boj proti teroristům v Sahelu nebo ochranu našich východních hranic nebo boj proti terorismu. Takže na jedné straně je zde role parlamentu a vlád, a o tom říct, co vlastně slovo vojenský bylo součástí rozpočtové položky, tak to bylo z iniciativy jednoho poslance a stalo toho právě pan Gáler. Nechceme tím potěšit členské státy. Členské státy rozhodně nechtějí, aby se jim do toho Unie míchala. Na rád se postavil jednou provždy této směšné myšlence, že se nakupuje nebo vyrábí obraná technika stejně jako luxusní automobily. Prostě nekupujete si eh, stíhačku, jako by, když se třeba nakupují helmy vojákům nebo ponožky vojákům, ale jinak eh, je to velmi zvláštní, specifický průmysl prostě nezačneme. Vy... To je prostě politický akt. Pokud eh, koupíte zbraně od nějakého státu, tak se na něm stáváte závislým. Pokud prodáte zbraně nějakému státu, tak ho podporujete. A tím se dostávám ke třetí věci, a to je role parlamentu, vizavy komise. To je velmi složité, protože jsou zde dvě konkurenční iniciativy. té mezivládní a potom ta, ten evropský eh, program eh, výzkumu v oblasti vy a komise se jste jediní, kdo přijímá rozhodnutí většinou. A pokud to neuděláte, tak členské státy to neudělají. Z těch 40 projektů společně aspoň dva státy. To znamená, že tady není všeobecný evropský zájem. Tady každý se hraje na svém písečku. A jediná věc, která zajímá všechny, tak to je eh, projekt, eh, který se týká Schengenu. Pane Kohlíčku, ke v úvodních ustanoveních toho návrhu komise. A pokud se to vy budete snažit posílit eh, pozměňovacími návrhy, tak to je jen vítáno. To je velmi dobrá věc. Strategická nezávislost. Co to je? Velmi jednoduše. Je to schopnost vést vám politickou, a to je schopnost přijímat rozhodnutí a vykonávat je. Další složka je operační, to znamená mít k dispozici síly, které by vám umožnily plnit ty úkoly, které se vytýčíte, A za třetí průmyslová složka. Je tam průmysl, pak jste závislí, pokud se musíte spoléhat na druhé. Kam investovat peníze? Je třeba investovat tam, kde ten pakový efekt bude maximální. Já jsem pro komisi vedl přípravnou studii, která není veřejná, o odvětvích, kde bychom mohli. Tam, kde získáte maximální pákový efekt, to jsou programy, které spojují nebo které mají velké náklady a zároveň kombinují velmi vysoký podíl nákladů na výzkum a vývoj z celkových nákladů. Například satelity když eh, v této oblasti, kam šly ty peníze, do čeho se investovaly, kdo ví, proč musíme nyní investovat další peníze, aniž bychom věděli, kam to jde, kde. Nástupci obraného průmyslu, jednotlivci a subjekty výzkumné uh, ústavy v této oblasti a je to situace, která je, v ní dominuje sám obraný průmysl a tato skupina potom dělá doporučení o tom, jaký výzkum by měl být prováděn a opakují stejné chyby, eh, pokud jde o konstrukci celého toho programu. A poslední eh, věc, vím, že tě a eh, příliš se spoléhá na NATO eh, jeden členský stát jako Francii nebo Spojené státy nebo nebanalizou. Tady je nějaká potřeba, tady něco chybí a tady je řešení, které hledáme. Pokud dáme jenom dohromady peníze a řekneme si, toto s vanými cíly neutratíme ty peníze poplatníků správně. Děkuji, budu končit. A teď... Eh, Já děkuji zpravodajce, bylo to velmi jasné. Dotkla se všech bodů. Výjdeme z toho, že směrnice ekodesign je směrnice, která funguje. Je to tedy směrnice, které zmínila zpravodajka velmi stručně. Je správné že zdůrazňuje, že spotřebitelé musí být tedy v centru těch záruk, že musí být poskytovány záruky, musíme také zde mít dvojí zaměření. Všechny ty investice, které podniky musí i nadále realizovat s tím cílem, aby jejich produkty dodržovaly kritéria, na která se teď zaměřujeme bod, který se týká správného téria, na která se teď zaměřujeme. Bod, který se týká správného cenou a kvalitou výrobku, ale pozor, některá z těch kritérií jsou kritéria, která mají trochu komplikovanou definici. Thank you very much. Uh, Mr. Turmes. Děkuji, pan Kumas. Um, thank you. Uh, I think Mr. Kolicek is right on plastic. Uh, if we don't... Ano, já si myslím, že pan Kolíček má pravdu, když hovoří o těch různých plastech. Eh, některé plasty nikdy nebudeme schopni recyklovat eh, a já si myslím, že to je dobrá poznámka. Já mám tři otázky na komisi. Děkuji také Michel za tuto skvělou práci. Lorence Berkeley Lab ve Spojených státech tvrdí, že Dieselgate pro automobily pravděpodobně nastane také pro domácí spotřebiče, protože když máte čip, počítačový čip ve své lednici, tak čipu můžete dát také instrukce pro testy. Takže Souhlasíte s tím, že ty připojené spotřebiče budou eh, spíše podvádět eh, než ty nepřipojené, eh, které tedy nebudou online a jak tomu předcházet? Pro mě ekodesign je také exportní strategie pro Evropu, takže co dělá komise, aby přesvědčila jiná místa na světě, aby přijali naše standardy? protože pokud my je přijmeme, tak to bude takový první krok, taková první výhoda pro náš průmysl. A konečně, kdy chce komise provést to zásadní přepracování směrnice o ekodesignu? V tomto období komise, anebo plánujete to v roce 2019? po volbách do parlamentu nebo v roce 2020, kdy prostě chcete mít novou reflexi. Já teď poprosím pana Hocna z Evropské komise.